Hello, hello, dear colleagues. Dobrý den, vážení kolegové. Vítám vás na dnešním zasedání. Měli byste před sebou mít eh, návrh pořadu jednání z minulého týdne nám to ještě zbývá jedna položka a to je delegace na Haiti. Eh, k tomuto bodu, bod 3a, se Eh, ještě vrátíme. Myslím, že někteří naši kolegové zůstali by se v dopravě, takže eh, nejprve se tedy podíváme na eh, schválení pořadu jednání. Souhlasíte s tímto pořadem jednání tak, jak je v tom návrhu, který jste obdrželi minulý týden? Zdá se, že nikdo není proti. V, proti tedy pořadu jednání v tom pozmíněném znění, takže tento pořad jednání přijímáme. Máme tady eh, zajištěno tlumočení, eh, toto schůze se také bude vysílat po internetu. Máme před sebou poměrně nabitý program elektronického hlasování, takže bych vás poprosil, abyste si zkontrolovali, zda vaše hlasovací zařízení funguje, zda máte své elektronické hlasovací karty. Takže bod 3a, to je schválení zápisu ze schůze konané 9. února. E, tento zápis jste obdrželi e-mailem a také zápis z 28. a 29. února 2012. I tento zápis jsme vám rozeslali elektronickou poštou. Takže pokud eh, nikdo nemá eh, žádnou připomínku k těmto zápisům, budeme je považovat za schválené. Nevidím, že by se nikdo hlásil, takže považujeme zápis za schválený. A přijdeme tedy k bodu 3a což je delegace výboru pro rozpočtovou kontrolu. Na Haiti, kde bylo tedy cílem zkontrolovat, jak jsou využívány prostředky EU. Tato delegace proběhla 22. a 26. února 2012 a cílem tedy, jak jsem řekl, bylo zjistit, zda pomoc po zemětřesení, pomoc EU, eh, která byla poskytnuta po zemětřesení v roce 2010, se opravdu dostala k těm postiženým a zda tyto prostředky byly řádně využity. Eh, dovolte, abych k tomu řekl pár věcí. Za prvé je, myslím, důležité eh, zamyslet se nad tím, zda jsou takovéto eh, mise opravdu nezbytné, zda nám opravdu pomáhají v tom, abychom zjistili, jaká je situace a zda opravdu eh, zjišťujeme, zda jsou tyto prostředky dobře využívány. Za druhé bych chtěl poděkovat členům této delegace, byly na Haiti pouze dva dny, eh, byly ve zemi, která se nachází tedy ve velmi složité situaci, takže to rozhodně nebyl eh, nějaký luxusní výlet. A já bych tedy chtěl všem zúčastněným poděkovat. Eh, chci poděkovat také sekretariátu za přípravu této mise a chci poděkovat především vedoucí delegace Ingeborg Greslové, Eh, chce eh, někdo něco říci? Paní Gresle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, komise Výbor pro rozpočtovou kontrolu se zabýval této otázkou vlastních prostředků vlastně poprvé, protože humanitární pomoc je otázka poměrně složitá. Já, mě nikdy nenapadlo, že ta cesta bude tak zajímavá a jsem velice ráda, že jsem se této um, cesty zúčastnila, přestože to byl velký stres a konstatovali jsme, že ta humanitární pomoc je za prvé velice štědrá a za druhé, která už přece jen po dvou letech není vidět. Je to pomoc, která byla projedená, propitá, investovaná do veřejných sociálních zařízení, VC eh, a podobně. Lidé nám říkali, kam se podělit, co se, co se udělalo s těmito penězmi. A místní organizace, místní nevládní organizace nám to říkali od začátku, protože situace v Haiti byla od začátku velmi těžká. Já bych chtěla poprosit, aby si lidi šli povídat trošku dál. Děkuji. Haiti je země, kde situace byla dost složitá už před zemětřesením, takže teď je to opravdu opravdu velmi, velmi e, složité. E, humanitární pomoc zlepšila situaci alespoň pro mnoho lidí. Před zemětřesením už 30 populace žilo ve velmi těžkých podmínkách, potom už jich bylo 60% a teď už je to zase jenom 30%, takže jak vidíte, humanitární pomoc přece jenom pomohla zajistit určitý pokrok, ale, ale humanitární pomoc sebou nese i určitá rizika, kterých si jsme vědomi. A uvědomili jsme si, že bez uh, účasti vlády vlastně tam nelze ničeho dosáhnout a ani dobré úmysly eh, nevedou k nějakému trvalému zlepšení. A my jsme se tedy zabývali otázkou trvání eh, té eh, humanitární pomoci a pomoci rozvojové a teď by asi se měla právě ta rozvojová pomoc Eh, zaměřit trošku odlišně. Uvidíme, jak bychom mohli eh, tedy přispět této zemi v rámci jejího rozvoje. Setkali jsme se s všemi významnými aktéry tam v místě a delegace Evropské unie mm, se, to zastoupení Evropské unie se nachází poměrně složité situaci, protože vedoucí se, eh, zastoupení zemřela, došlo k výměně. Eh, teď máme eh, náhradnici za velvyslankyni, do dubna tam budou jenom tři lidi Eh, pak se bude měnit vedoucí delegace EU a to není dobré. Setkali jsme se s velice angažovanými a zapálenými pracovníky, kteří se snažili dělat opravdu zázraky pro tuto zemi. A konstatovali jsme, že na úrovni vlády a parlamentu to také není vždy jednoduché a konstatovali jsme, že velcí dárci od 90. let eh, vlastně mm, cokoliv, jak si vzdali jakoukoliv snahu o změnu na Haiti a to my nemůžeme akceptovat, protože bez zapojení místní vlády to stejně není možné a my musíme opravdu apelovat na to, aby byly posíleny místní struktury tak, aby i populace si byla vědomá situace. Osobně musím říci, že jsem měla takové smíšené pocity. A kladla jsem si otázku, zda opravdu je možné tam dosáhnout nějakého pokroku a přiznám se, že o tom mám jisté pochybnosti. Naše doporučení jsou zcela jasná my doporučujeme posílení místních struktur, posílení vlády, tak, aby byla vláda donucena jednat. E, vláda má 18 členů a žádný nemá jaksi ve svém portfeji výstavbu. A co se týče Světové banky, například jsme slyšeli, že vláda odmítala využívat eh, potřebný eh, informační systém, počítačový systém pro sledování využití darovaných prostředků. No to je naprosto nepřijatelné. A vůbec to spochybňuje mezinárodní pomoc. A je pravda, že doposavat tam nedošlo k žádnému velkému zapojení, ale to se teď mění a e, takže to vidíme optimističtěji. Takže teď máme pocit, že se už situace přece jenom mění a že dojde k určitému posunu, k lepšímu a je třeba toho využít. Eh, shodli jsme se také na závěrech, snad je tam jenom jeden bod, ten třetí, na něm jsme se ne zcela shodli, kde eh, je řečeno, že jestliže vláda nebude dodržovat podmínky, tak mají být ty prostředky zmraženy. Někteří kolegové na druhou stranu říkají, že to takto nejde, ale pokud máme dělat věci jaksi seriózně a pokud jim není možné vyvinout jinak tlak, tak prostě by to mohl být problém. A shodli jsme se na tom, že ta, to setkání, ta schůzka byla velmi důležitá. Peníze byly investovány do humanitární pomoci, do sanitárních eh, struktur, do pitné vody a na Haiti je teď třeba Eh, přistoupit k další fázi, tedy Haiti musí eh, jaksi nést za sebe odpovědnost. My víme, že ten stát potřebuje spoustu peněz na vlastní obnovu, zbývá tam spousta práce, zůstává problém třeba prevence zemětřesení a živelných pohrom, o tom zatím nebyla ještě řeč, protože v v rámci rekonstrukce se dělají stejné chyby jako vždycky do posud, takže příští zemětřesení může mít zase stejné důsledky jako to minulé. Protože opravdu vláda neudělala prakticky žádné minimum, ani nikdo vlastně neudělal žádná opatření proti, proti těmto pohromám. Takže zůstává ještě mnoho otazníků a OSN eh, a dárci jsou z toho poněkud nešťastní, protože není jasné, jak pokračovat. Jak vidíte, je to takový začarovaný kruh, eh, opakují se stejné chyby a, a ty podmínky zůstávají stejné a v, při příští katastrofě to, by to zase bylo stejné, čili to se právě musí změnit, protože to, to není trvalé. Děkuji, pan předsedo. Hlásí se do dalšího slova, prosím. Jenom jedna drobná poznámka. To, co právě zaznělo, je správné. A v našich doporučeních možná zazní odlišnosti. Pokud jde o zmrazení prostředků, tak já bych nebyl proti. Ale v závěrech je řečeno, že hrozí, že bude odňata pomoc. A já bych chtěl říci, že zmrazení a pokud má dojít eh, k uvolnění, tak by se tak stalo pouze za určitých předpokladů. Tedy jakmile nebudou tyto podmínky dodrženy, tak se ta pomoc prostě zmrazí. A vzhledem k tomu, v jakých podmínkách tam žijí lidé, je to skutečně velmi depresivní. I po dvou dnech na místě, když to srovnáte s postavením návštěvníka z Evropy a vidíte, jak ti lidi žijí, tak skutečně není možné jim hrozit, že nedostanou pomoc. Děkuji. Pan Liberacký. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, já jsem naslouchal velmi pozorně jak pana Gajera, tak paní Gressle. A pokud jsem to správně pochopil, tak vláda je poměrně bezradná. Neexistují žádné struktury, zejména v oblasti zdravotnictví. A my vlastně poskytujeme humanitární pomoc ze soucitu ale jsme sami, je Evropská unie úplně osamecená ve své pomoci, anebo další organizace poskytují také každodenní pomoc? A rozumím tomu správně, že pokud přestaneme pomáhat lidem, tak lidé začnou mírat, hrozí tam epidemie. A ještě jedna otázka spojují ti lidé na Haiti pomoc Evropskou unii, nebo vůbec ne, nebo tomu tak není? Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. A nebo jsem snad na někoho zapomněl. Nikoli. Ještě jsem eh, požádal komisi. Chce komise vystoupit? Přeje si zástupně komise nám sdělit, jak se na věci dívá. Prosím, paní. Děkuji, pane předsedo. Jsem Vojta Vodkevič, mám na starosti Ameriku a Karibskou oblast. Já si velmi vážím toho, když kdokoliv věne pozornost Haiti a i negativní publicita přiláká pozornost. A pokud se zabýváte rozvojovou problematikou, což se mně podařilo v minulých letech v různých funkcích, tak nebudete překvapeni, když uvidíte to, co je vidět na Haiti. Například v Africe je to jasně vidět. A pokud působí pokud působíte na tom kontinentu a překročíte hranici mezi Haiti a Dominikánskou republikou, tak to skutečně je epochální skok, je to velmi depresivní. Já jsem několikrát navštívila Haiti a bylo to vlastně v, ve stejnou dobu, jak jste cestovali na Haiti vy. A Poprvé byla možnost se setkat s ministrem při těchto návštěvách. Já jsem hovořila s, s zastupujícím premiérem, panem Belrivem, pak jsem neměla žádného partnera v mezidobí a před několika týdny poprvé jsem měla možnost vést rozpravu s ministrem financí, což je první pozitivní znamení, podle mého názoru. A otázka, kterou si kladu, je stejná, jakou si kladete vy. Co tam vlastně děláme? Byli jsme tam dva roky a Haiti jsme poskytli velký příslip. My jsme jedním z hlavních dárců, jak řekl pan Liberacky. Nejsme jediným, nejsme ani hlavním dárcem, ale já jsem skutečně hovořil se všemi dárci, kteří působí v terénu pro USAID, Haiti je na stejné úrovni pro USAID jako Irák, Afganistán. To jsou klíčové země, co se týče poskytování pomoci a dosahování úspěchu. Kanaděné to berou taky velmi vážně. Je to pochopitelné, protože to je v jejich sousedství. U evropských partnerů máme velmi úzkou spolupráci s Francií a se Španělskem. Jsme si hluboce vědomi snah jednotlivých stran a konzultujeme s UNDP a Haiti je země, která vlastně umocňuje veškeré výzvy v oblasti rozvoje. Prostě všechny věci se musí navýšit, zvětšit. A musíte to navýšit deseti nebo stem. Prostě ty potřeby jsou na Haiti mnohem větší. A stalo to obrovské množství času, než se nám vůbec podařilo tu pomoc nastartovat. A když si čtete zprávu, tak já skutečně sdílím vše frustrace, setkání s nevládními organizacemi, museli jsme uzavírat kompromisy, spolupracujeme s nevládními organizacemi, spolupracujeme s vládou a celá řada otázek se týká viditelnosti, když pr- pracujete s ne- s nevládními organizacemi, tak je to příjemný pocit, viditelnost je vysoká, ale je to snadno dostupný cíl, ale pokud spolupracujete s, s vládou, tak ta situace je jiná. Náš komisař Píbalx, který chce také spolupracovat s Haiti a chce dělat pokrok na Haiti, minule navštívil Haiti, bylo to také nedávno, prezident spolu se členy vlády, kteří stále jsou ve funkci, všichni tehdy jednali vlastně celý den s naším komisařem, což nedokážu si představit větší míru viditelnosti. A to byl pro našeho komisaře velmi významný počin, který si odvezl domů. A opět jsme se setkali s OAS, Organizací amerických států. Kritika z jejich strany byla, že my podporujeme nevládní organizace a tím narušujeme snahu vlády poskytovat služby držitelným způsobem, ale je tu určitá rovnováha. Jsou tu lidé, kteří umírají a lidé, kteří čelí choleře. Já nechci si přivlastňovat zásluhy kolegů z z ECHA, ale myslím, že naše evropské snahy byly mnohem efektivnější, co se týče boje s cholerou, protože jsme byli v terénu a lidé nám důvěřovali a mohli dostat léčbu. Další výzva. Pokud poskytujete služby zdarma pro nevládní organizace, jak pracovat s vládou, jak posilovat funkci vlády. Lidé, kteří si dojdou pro službu zdarma, tak eh, narazí na rozhodování, které je třeba učinit. A jsou tu doporučení. A ta také zazněla dnes, pokud jde o zmrazení prostředků. To je velmi jednoduché. A já jsem nikdy neviděl, že by někdo, něco, mě, by někdo nutil vládu k něčemu. Pokud, pokud budete něco chtít po vládě, tak vláda s tím bude souhlasit, a, a aby dostala to, co potřebuje. A o to tady nejde. Tady jde skutečně o evropské hodnoty, o diskusy a je třeba dosáhnout procesu reform. Uvedu jednoduchý příklad. Vynaložili jsme velké prostředky na obnovu silnic a Určitě mi rozumíte, když hovořím o těžkých dopravních podmínkách v hlavním městě. Jak je náš hlavní problém? Nejde o to, že bychom neměli vlajky EU na silnicích, ale ty silnice nejsou vůbec udržované. Takže lidé, kteří jedou po silnici a dojde k eh, zničení pneumatiky, by se neměli potom stěžovat. Je možné jednat s ministerstvem veřejných prací a s ministerstvem financí. Jak navázat eh, spolupráci a jak zajistit eh, prostředky na údržbu silnic a musí proběhnout legislativní proces, musí to jít skrze parlament, je třeba dostáhnout zásadních změn a o těch věcech je třeba hlasovat. A to bude trvat. Je tu závazek, jak už jsem řekla, v prvním roce po po prvním, při první návštěvě jsem neměl s kým jednat. A jsme přesvědčeni, že prostě ten fond na údržbu silnic bude existovat v příš, při příští návštěvě. Dochází k pozitivním změnám. A my také vyplácíme prostředky skrze Fond pro podporu rozpočtu. A těch několika málo služeb, které fungují, tak by, ty by bez této podpory zmizely. Jsou tam také Japonci, kteří podporují podobně, nor, norové také mnohem méně, ale Evropané jsou, pokud je o rozvoj pomoc, nejvýznamnější. A je to poprvé, kdy tato země prochází velmi důkladným vyhodnocením reformy veřejných financí. A byla zveřejněna příslušná zpráva, což je velký krok. Ta země bojuje a snaží se se poučit z velmi tvrdých doporučení. Jsou k tomu připraveni a jsou také připraveni zajistit první kroky týkající se výběru daní. Působ, snažili jsme se působit v několika malých oblastech, ale jsme snad úspěšní. Připravenost na katastrofy. O tom jste hovořili. Tedy míra katastrofy, která zasala Haiti, je mimo veškeré proporce. A, a experti ještě říkají, že to není to nejhorší, co mohlo potkat tuto krásnou zemi. A 15 milionů asi šlo přes nástroj IFS právě proto, aby došlo k, k zřízení civilní ochrany a sil, které reagují na katastrofy. Zmiňujete problémy s bydlením. My jsme koupili skvělé vybavení pro Centre National d'Image Geospatial právě proto, abychom připravili územní plánování, geomapping a podobné věci. A chtěli jsme spustit tuto státní, tento státní úřad a po zemětřesení nezůstal, nezůstali ani pracovníci, ani budova, ani vybavení. A obnova měst probíhá na nových základech, které jsou vedeny agenturou Habitat Spojených národů, podobně jak tomu je v dalších zemích ohrožených zemětřesími. A dáci ostatní mají i ten, také tento přístup. My se snažíme obnovit eh, obydlí podle tradic a podle toho, jak bylo budováno město port au A nedochází tedy k celkovému plánu, ale spolupracujeme s partnery, kteří jednali s francouzskými kolegy, jak tedy územní plánování koncipovat. Není to jednoduché. Nevím, jak bych měl dlouho mluvit. Tedy, abych to neprodlužovala. Chci říci, byli jsme na místě a zůstaneme na Haiti. Není to vděčné, není to jednoduché. Je jednoduché nás kritizovat, ale náš problém je, problém je, že lidé zapomenou na katastrofu po určité době a my musíme spolupracovat s vládou, protože v opačném případě nebudeme schopni zajistit, že země bude lépe připravena na podobnou katastrofu. My jsme to dokázali v El Salvadoru. Byli jsme schopni, aby se země připravila lépe na novou katastrofu. A věřím, že se nám to podaří na Haiti. A pokud se mohu ještě zmínit o dvou otázkách, a tím skončím. První věc, váš požadavek eh, po, na hodnocení našeho projektu. My jsme zjistili, že je tu také velký kontejner ztracených archivních materiálů a bude těžké tyto věci v budoucnosti nalézt. My máme jiná pravidla, máme absolutorium po pěti letech, takže my bychom některé věci měli zachovat. Takže je to náročný úkol, který chceme plnit, ale nevím, do jaké míry se nám to podaří a do jaké míry budeme schopni tuto věc také důvěryhodně plnit, vzhledem k prioritám, kterým na Haiti čelíme. A druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, když jsem začala pracovat, tak jsem viděla významnou úlohu, kterou agentura ECHO má. A naši dva komisaři vyjádřili hluboký zájem o spolupráci. A komisař Pibalk řekl, zkusme to. Když se nám to skutečně podaří, když spojíme rozvojovou pomoc a ECHO, tak by to mělo být ve prospěch Haiti. A když hovoříte s lidmi v terénu, tak určitě se nám podařilo to, co se nám nikdy nepodařilo v jiné zemi. A při všech omezeních se týkají toho, jak můžeme působit v této zemi a týká se to i našich nástrojů. A já bych skutečně chtěl, byste si mohli projít doporučení. My pracujeme s zapálenými lidmi a každé slovo v té zprávě skutečně jim jde až k srdci, všem, kteří působí na Haiti. Thank you very much, Ms. Eh, děkuji paní Budkevičeny, doufám, že jsem to vyslavil správně. Děkujeme za tuto zprávu. Bylo to opravdu velmi zajímavé. A plně tedy chápeme, že mm, stojíte před velmi těžkým úkolem. Na závěr bych chtěl poprosit eh, vedoucí delegace na Haiti, aby eh, ještě tuto diskuzi uzavřela. Eh, děkuji, říká paní Kresle, děkuji za vystoupení komise. Myslím, že to eh, velmi dobře postihuje to, co jsme my viděli v terénu. My jsme také hovořili se zástupci Eh, neziskových eh, organizací a ti také říkali, že ve chvíli, kdy oni ukončí svou činnost, tak eh, se ta země rozpadne. Naše kritika nesměřuje na to, co bylo učiněno, je to spíše pokus o to, abychom je to pokus o, to schrnout současnou situaci a zaměřit se na to, co musíme učinit v budoucnosti. Navzdory velké míře dobré vůle, eh, to totiž do velké míry závisí eh, na zúčastněných stranách na eh, aktivní spolupráci vlády a jakýkoliv tlak, který lze na vládu vyvinout, by měl být použit tak, abychom dosáhli stanovených cílů. To, co zde zaznělo o, o osobní kritice, tak eh, po tom, co my jsme tedy během té mise zažili, mm, nevím, jestli toto nás posune někam ku předu. My všichni jsme eh, velmi vděční za pomoc, která byla v této velmi složité situaci poskytnuta a do budoucna chceme zdůraznit, že se také musíme poučit z minulosti a možná v budoucnosti k těmto výzvám přistupovat trošku odlišně. Já se opravdu snažím zaměřovat na budoucnost. My jsme se po eh, té návštěvě sešli se zástupci komise. kde jsme, kterým jsme tedy řekli, že o tomto budeme hovořit v parlamentu a že budeme tuto problematiku dále sledovat. Myslím, že to, co jsme na Haiti zažili, bylo opravdu příliš šokující na to, abychom na to jen tak zapomněli. Eh, děkuji. Zdá se, že je opravdu důležité, aby výbor pro rozpočtovou kontrolu měl možnost se k takovýmto věcem vyjadřovat. My samozřejmě nepodceňujeme to, co eh, komise eh, dělá. Naopak eh, si velmi vážíme toho, co komise i celá Evropská unie dělá. Nicméně naším úkolem je zde zastupovat zájmy daňových poplatníků a dalších zúčastněných stran a myslím, že bychom měli tedy mít možnost říci, Eh, našim voličům, že jsme zodpovědní za využívání evropských fondů a za jejich co nejlepší eh, využití ve prospěch všech. Takže vám děkuji a tím bychom přešli k dalšímu bodu na pořadu jednání. Eh, dostáváme se k elektronickému hlasování. To elektronické hlasování nás čeká tedy po zbytek dnešní schůze. Máme tu několik elektronických hlasování. Eh, můžeme prosím provést eh, testovací hlasování. Toto je tedy test, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zdá se, že hlasovací zařízení fungují. Máme tu v tuto chvíli 24 eh, poslanců hlasujících členů. Takže začneme. Nejprve to máme absolutorium 2010 souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise. Spravodajem eh, je pan Christopher Fielner. Eh, děkuji za slovo, pane předsedo, budu velmi stručný. Myslím, že bychom eh, ovšem měli říci, že to byla velmi náročná práce pro velmi mnoho lidí, takže bychom jim všem měli poděkovat. Nejprve chci poděkovat stínovým zpravodajům Chtěl bych také využít této příležitosti, abych poděkoval Benovi a Kristofovi a Jonasovi, svému asistentovi. Domnívám se, že bez jejich odborných znalostí a zkušeností bychom toto nikdy úspěšně nezvládli. Eh, budeme teď hlasovat, doufám, že se mi podaří eh, některé věci eh, vyhrát, v jiných asi, asi to nebude tedy u všech, každopádně doufám, že na závěr budeme mít dobrou zprávu. V podstatě jsem si jistý, že ta zpráva bude dobrá. Nejdůležitější je to, zda máme tedy udělit absolutorium nebo ne. My jsme zde vznesli určité výhrady ke komisi, my řekli jsme jim, pokud děláte to a to, tak my vám to absolutorium dáme. Od komise jsme, od pana komisaře Šemety jsme obdrželi dopis. Myslím, že velmi dobře reagoval na ty naše požadavky. Dovolte, abych zmínil dva z nich. Za prvé, to je sdělená zodpovědnost a sdělené řízení. O tom mluvíme hodně. Podle našeho názoru ovšem nemůže sdělená zodpovědnost znamenat, že není nikdo zodpovědný komise, nemůže říkat, že eh, je to chyba členských států a komise pak ale nemůže říkat, a členské státy potom nemohou říkat, že to není jejich problém, protože Eh, je to mm, absolutorium komise. Zkrátka jsou tu nějaké nástroje, které všichni musí používat. My doufáme, že v příštím legislativním rámci pro regionální fondy pro zemědělství eh, že komise zvolí trošku jiný přístup, jak eh, konec konců tedy slibuje v tom dopise od komisaře Šemety. Eh, vzhledem k tomu, že my jsme teď spolu eh, zákonodárcem, tak se to stává také naší zodpovědností a je důležité, abychom v příštím legislativním rámci eh, k tomu přistoupili zodpovědněji a zajistili, že se nebudou opakovat chyby, ke kterým došlo teď. Není přece možné, aby se rok po roce to objevovala stejná jména stejných států, stejných hříšníků. Potom jsme hovořili také o některých instrumentech. V roce 2010 to, co se dělo v roce 2010, pokud jde o nástroje finančního inženýrství, to nebylo v pořádku. Já jsem tedy velmi rád, že komise přistoupila na náš požadavek, aby provedla velmi podrobnou analýzu toho eh, předchozího legislativního rámce a navrhla změny. Komise také souhlasila s tím, že nás o těchto nástrojích bude mnohem podrobněji Eh, informovat, protože tento výbor se těmto nástrojům bude rozhodně do budoucna věnovat. To, že komise vůbec odpověděla takto vstřícně na naše požadavky, je podle mého názoru dobrý důvod k tomu, abychom jim eh, to absolutorium udělili. Děkuji, pane zpravodaji. A teď tedy začneme s hlasováním. Na začátek mi dovolte, abych eh, řekl následující. Spravodaj předložil v některých případech alternativní pozměňovací návrhy eh, pro eh, odložení udělení absolutoria Eh, pan zpravodaj teď však řekl, že absolutorium je oprávněné a potom mm, tady je otázka tedy hlasovacího postupu. Pokud schválíme jedničku a dvojku eh, většinou, tak se absolutorium odkládá. Pokud eh, neodhlasujeme tedy odklad, tak absolutorium bude uděleno. Na to, k tomu budeme mít tedy samostatné hlasování. Eh, je to všem jasné? Tak to je to tedy z právního hlediska a já jsem se vás chtěl zeptat, jestli s tímto postupem můžete souhlasit. Odklad eh, absolutoria eh, by potom mohl znamenat eh, neudělení absolutoria, k čemuž by došlo na podzim, ale pokud eh, ten odklad neodsouhlasíme, tak absolutorium bude uděleno. Pokud s tím tedy souhlasíte, můžeme tedy přejít k elektronickému hlasování. Pozměňovací návrh 1 a 2. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítá se. To znamená, že se zamítá odklad absolutoria a doporučuje se udělení absolutoria komisi. Eh, rozhodnutí se tedy změnilo tímto pozměňovacím návrhem. Eh, ti, kdo eh, souhlasí s tímto usnesením, hlasujte prosím. Hlasujeme. Končím hlasování. Eh, schvaluje se. Eh, za druhé, což je návrh o rozhodnutí absolutoriu, takže i zde budeme nejprve hlasovat o odkladu absolutoria, což eh, jsou pozměňovací návrhy 5 a 6. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Tento pozměňovací návrh se zamítá, takže se přijímají pozměňovací návrhy 7 a 8. Pak tady máme ještě pozměňovací návrh číslo 9. K tomu budeme hlasovat elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh číslo 9. Končím hlasování. Pozměňovací návrh číslo 9. Končím hlasování. Schvaluje se. A konečné hlasování k tomuto bodu. Končím hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 3. Pozměňovací návrh číslo 10 a 11, což je odklad absolutoria. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítá se. což znamená, že se absolutorium odděluje a tím přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 14. Zahajuji hlasování, elektronicky hlasujeme pozměňovací návrh číslo 14. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Takže konečné hlasování eh, o celku. Všichni hlasovali? Dále, pozm, eh, dále část čtvrtá, pozměňovací návrh 15 až 16. Eh, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítá se, co znamená, že se udělí absolutorium. Přecházíme k pozměňovacímu návrh 19. Hlasujeme, elektronicky hlasujeme, prosím, číslo 19. Končím hlasování. Schvaluje se a teď eh, hlasování o celém návrhu rozhodnutí v pozměněném změní. Končím hlasování. Eh, schvaluje se číslo 5, eh, to se týká výkonné agentury pro Evropskou výzkumnou radu 2021, hlasování o odkladu. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Zamítal se, takže se bude udělovat absolutorium. Pak to máme pozměňovací návrh číslo 24. Hlasujeme elektronicky, pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schvaluje se. A teď tedy eh, hlasujeme o návrhu rozhodnutí jako celku v pozměněném znění. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schvaluje se číslo 6. Pozměňovací návrh 25 a 26. Odklad eh, absolutoria. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítá se. Takže absolutorium se udělí. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 29. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schvaluje se. A teď budeme hlasovat o eh, pozměněném znění tohoto rozhodnutí. Kdo je pro? Hlasujte elektronicky, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Eh, číslo 7. Eh, Transevropské dopravní sítě 3031. Odklad absolutoria. Hlasujte, prosím. Končím hlasování zamítá se, takže se absolutorium oddělí a přecházím k pozměňovacímu návrhu číslo 34. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování, schvaluje se a nyní budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí jako celku v pozměněném změní. Hlasujte prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh eh, rozhodnutí k účetní závěrce, eh, pozměňovací návrh 35, což je odklad účetní závěrky. Zahajuji hlasování, hlasujte elektronicky, prosím, pozměňovací návrh číslo 35. Všichni hlasovali, končím hlasování zamítá se, to znamená, že 36 a 37 eh, to jsou shodné pozměňovací návrhy a jsou tady považovány za schválené. Tím přicházím k pozměňovacímu návrhu 38. Eh, hlasujeme elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schvaluje se, takže budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí v pozměněném znění jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Přecházíme k číslu 9, návrh usnesení. Tady máme pozměňovací návrh číslo 211. Hlasujeme elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítá se. Teď eh, tedy můžeme přejít k hlasování od, o odstavci 2. Kdo je pro? Proti? Zamítá se. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Zamítá se. 41. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Zamítá se. 42. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. Eh, potom je tady blokové hlasování 43 a 46. Eh, pokud eh, souhlasíte tedy s tím, abychom 43 až 46 43 a 45. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 46. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, zamítá se. 47, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, zamítá se. 48, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 49, eh, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, zamítá se. 50, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. To není úplně jasné, takže si to ověříme elektronicky, prosím. Prosím, hlasujte elektronicky o 51. Končím elektronické hlasování a velmi jasně se to schvaluje, omlouvám se. Kompromisní pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdruje se hlasování. Schvaluje se. 52 odpadá. 53. Kdo je pro? Proti? Zdruje se hlasování. Schvaluje se. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. To je ještě prostě mi to nebylo úplně jasné, takže kdo je ještě jednou, kdo je pro? Proti? Ano, to je tedy jasné, schvaluje se 55. Kdo je pro? Proti? Schvaluje se 56. Kdo je, pardon, to je hlasování unblock. 56 eh, až 59, pokud souhlasíte, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. Pak je tady eh, oddělené hlasování Eh, číslo 61. část, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Schvaluje se. Ale můžeme si to ověřit, pokud chcete. Eh, třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. Číslo 61. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 62, což je hlasování amplo, 62 až 64. Souhlasíte? Ne, takže budeme hlasovat jedn, eh, samostatně 62. Kdo je pro? Proti? Zdroje se hlasování? Ověříme si elektronické pozměňovací návrh číslo 62. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 63, kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 64, pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 65, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 66, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tak 66 ověříme si elektronicky, hlasujeme teď. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat. Je mi líto. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. E, další 68, kde pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme elektronicky 68, hlasujeme jmenovitě, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Dobrá. Návrh byl přijat. 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 70, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 71, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 72, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 73, kde pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. O 70, bod 74 o tom se nehlasuje, ten je pokrytý, takže 75, kde je pro? Proti, zdržel se? proti. Teď je to zcela jasné, takže znovu, kdo je pro? Zdrželi se. Proti, proti. Ne. A teď kdo se zdržel? Bylo to přijato. 76, kde je pro? Proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 77, kde je pro? Proti. Zdržel se, návrh byl přijat. 78, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 79, 79, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 80, kde je pro, proti, zdržel se, já nevím zkontrolujeme elektronicky hlasování k návrhu 80, prosím, hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? to není jasné. Takže budeme hlasovat elektronicky o bodu 82. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, nebylo to jasné, ano. 83 a 84, kde je pro tyto dva pozměňovací návrhy, proti, zdržel se, návrhy byly přijaty. 85, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 86, kvě pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, schváleno. 89 s ústním pozměňovacím návrhem Ingeborg Kresle. Jsou námitky, nejsou dobrá, takže kdo je pro? v pozměněném znění proti, držel se, návrh byl přijat. Rozdělené hlasování k návrhu 90, první část s ústním pozměňovacím návrhem Moniky Luizy Makovej, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat, přijat. A druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Třetí část, včetně ústního pozměňovacího návrhu Marian Jean Marinescu, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 91, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 92 pro, proti, prosím hlasujte, kdo je pro pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdržel se, takže si to zkontrolujeme elektronicky, pozměňovací návrh 92, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 93. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 3. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 90. 94 asi ne. Takže 102. Kde je pro návrh 102? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 103. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 104. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasování en blok, jestli souhlasíte. Jsou to návrhy 105 až 109. Ne, dobrá. Takže budeme hlasovat jednotlivě. Návrh 105, kde je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 106, kde je pro. Proti. Zdrželi se to není jasné, takže si to zkontrolujeme elektronickým hlasováním. Jedná se o pozměňovací návrh 106. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 107, kde je pro? Proti 107. Zdrželi se. Mám dojem, že to sice bylo zamítnuto, ale raději si to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování k bodu 107. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. 108. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 109. Pro? Proti? Drželi se? Myslím, že zamítnuto, ale zkontrolujeme si ještě pozměňovací návrh 109 elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat. 115. Není slyšet. Někdo hovoří bez mikrofonu. Nobody, nobody complained. It was, uh... Nikdo si nestěžoval, bylo, ne, bylo to jasné. Vám to nebylo jasné? Hmm. If a majority wants to repeat it, pokud většina bude chtít opakovat hlasování, ale ono obvykle je potřeba jaksi protestovat okamžitě. Já ani nevím, jaký byl výsledek hlasování. Bylo to zamítnuto. Podle mého názoru ten výsledek byl zcela jasný, ale dobře, takže pokud to vypadá na problém, tak to kontroluji. Dobrá, takže se vrátíme k bodu 105 elektronické hlasování. Nyní máme kontrolní elektronické hlasování bodu 105. I know. I know. Okay. Vote is closed. Končím hlasování. Vote is closed. Takže návrh byl přijat. Ale jsem opravdu přesvědčený, že předtím někdo nehlasoval, protože mě připadal ten výsledek zcela jasný. Ale dobrá, dobrá. Já vás mohu pouze požádat, aby když se vám zdá ten výsledek nejasný, abyste to řekli. Prosím. Sto patnáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 116. Aha, dobře, takže 115 si zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 115. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pokud je to 14 ku 12, ono je těžké to vidět pouhým okem. Proto máme ty elektronické kontroly. Dobrá, takže 116, kde je pro, proti, drželi se, toto je schváleno. 117, kde je pro, proti, drželi se, schváleno. Tak si zkontrolujeme, 117, hlasujeme elektronicky teď. Končím hlasování. To je opravdu jasně schváleno. Sto osmnáct kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. devatenáct kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Sto dvacet kde je pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 120. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 121 padá. Kompromisní návrh 4, kde je pro, proti. Návrh byl přijat. Další padá. Další taky. 123 taky odpadá. Takže pokračujeme na straně 21 pozměňovacím návrhem 131 na straně 21. Kdo je pro? pro? Kdo je pro návrh 131? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 132. Kdo je pro? Proti? Držel se. Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Proti? Držel se. Návrh byl přijat. 134. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zkontrolujeme si elektronicky pozměňovací návrh 134. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 135, kde je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 136, kde je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. A pak máme hlasování en blok 137 až 143. Jestli s tím souhlasíte, tak budeme hlasovat en blok. Kdo je tedy pro tyto návrhy 137 až 143, kde je proti, zdržel se, návrhy byly přijaty. Kompromisní návrh 5, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 100 Další odpadají. 146, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 147, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dobře, takže zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 147. Hlasujeme teď. Všichni hlasovali? Ještě ne, ale končíme hlasování. A návrh byl zamítnut. Dobrá. Sto čtyřicet osm. Jde pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky. Návrh 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 149, kde je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 150, kde je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 151, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 152, kde je pro? Proti? zdržel se, návrh byl přijat. 153, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 156, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 157, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 158, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 159, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 159, hlasujeme teď. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh byl přijat. 160, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 163, kdo je pro? proti, držel se zamítnuto. 164 odpadá, 165 neodpadá, to bylo schváleno. Hlasujeme 144, je pro, proti, držel se schváleno. 165, je pro, proti, zdržel zamítnuto. 166, je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 167, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 170, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 171, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 182 ne pro. 181 jsme schválili. Jednoznačně. 182 opakuji, kdo je pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 183. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 185. Kdo je pro? pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 188. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Není to jasné. 178. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 179, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Hlasujeme 180, 182. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Takže ověřujeme si 183. Zahaju hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Sto čtyři, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 185, kde pro? Proti? Takže 185 si ověřujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. schváleno 186 až 189, pokud budete souhlasit, hlasujeme o blok. Kde pro? Kde proti? Držel se schváleno. 190. Kde pro? Proti? Držel se schváleno. 191. Kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. 192. Kde pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní stanoviska z výborů. DV můžeme hlasovat 1 až 8 o blok, když budete souhlasit. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Temple, zase 1 až 15. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Imko, 1 až 15. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Tran, 1 až 13. Kdo je pro? Proti? Držel se? Libe 1 až 3, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Kult 1 až 5, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Envy 1 až 16, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Afet jednička a fetu kde pro, proti, zdržel zamítnuto. Blokově 2 a 4, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. A AFET 5, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. Šestka odpadá. 7 až 9 blokově, kde pro, kde proti, zdržel se schváleno. Desítka a AFET, kde pro, proti, zdržel se. Z... Ještě si to ověříme, desítka AFET, elektronicky, kdo je pro. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Jasně zamítnuto. Není Regi. 1 až 3, kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou proti. Zdržel se schváleno. Čtyřka odpadá, pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Regi 6 až 9, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Není FAM blokově 1 až 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schválenou. INTA. 1 a 6, kdo pro, kdo proti, zdržel se, schváleno. Peš 1 až 10, kdo pro, proti, zdržel se, schváleno. Není hlasování o úvodních ustanoveních. 194, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 195, kdo je pro? Proti? držel se? Schváleno. 196, kdo je pro? pro? Proti? držel se? Schváleno. 197, kdo je pro? Kdo je proti? držel se? Schváleno. 198, kdo je pro? Byl proti, zdržel se schválen. Ale nebylo to úplně jasné. 198. Elektronicky zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. U 198. hlasovali všichni. Končím hlasování. Jasně schváleno. 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme si to u 199. Končím hlasování. Ano, bylo to schváleno. Blokově můžeme hlasovat 200 až 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 206. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, uvěříme si to u 206. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. 206. Končí hlasování. Ano. Zamítnuto. 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Schváleno. 208. Kde pro? Kde proti? Držel se zamítnuto. 209. Kde pro? Kde proti? Držel se zamítnuto. 210. Kde pro? Proti? Držel se zamítnuto. Kde pro 211? Kde proti? Zdržel se schváleno. 212 ve pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 213 ve pro, proti, zdržel se, schváleno. třináct je schváleno. kdo je pro? je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní Hlasujeme o návrhu usnesení po změnách. Hlasujeme elektronicky za hlasování. Končím hlasování. 25 ku dvěma. Blahopřejeme. Zpravodaji. Přejeme všechno dobré, děkuji. A malá přestávka. A nyní číslo pět. Přímo budeme hlasovat. Můžeme hlasovat blokové 1 až 6, pokud si tím souhlasit. Hlasujeme o blok Je to bod číslo 5. Zvláštní zpráva četního dvora. A hlasujeme blokově pozici návrh 1 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A elektronicky hlasujeme o návrhu usnesení po změnách hla, zahajuje hlasování. Končím hlasování je to schváleno. Yeah. We continue with uh, discharge of the European Development Funds. Der Berichterstatter ist uh Absolutorium 2010, Evropský rozvojový fond, tady je zpravodajem pan Artin, Martin Ehrenhauser. Přejete si eh, pohovořit? Eh, ne, takže začneme eh, rovnou hlasovat. Preambule 7, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. Číslo 2, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. Hlasování o návrhu jako celku. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Pak za druhé, což je návrh rozhodnutí účetní závěrky. Hlasujeme elektronicky. Zahoji hlasování, končím hlasování. Ne, hlasovali všichni? Ještě někdo chce hlasovat? Končím hlasování tedy teď. Schvaluje se číslo 3, návrh na usnesení, pozměňovací návrh číslo 16, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se číslo 17, kdo je pro, proti, Není to úplně jasné, takže elektronicky o pozměňovací návrh 17, prosím. Hlasovali všichni? Ještě ne. Končím hlasování teď. Schvaluje se. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. Číslo 20. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 21. Kdo je pro? Proti? zdroje za hlasování, to není úplně jasné, takže elektronicky prosím číslo 21. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schvaluje se. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 22 a 23. Pardon, ne, 22. 22 se schvaluje. Nebo si to budeme ověřovat, ne? Takže 23, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 24, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, není to úplně jasné, takže elektronicky prosím 24, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítá se. 25. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 26 a 27. Ty jsou, to jsou shodné návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se 28. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se 29. Kdo je pro? proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 30 pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 31 proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 32, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 33, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 34, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? E, ověříme elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh 34. Hlas, e, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schvaluje se. 35. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 36. Kdo je pro? proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se. 37 eh, padá, takže 38, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, ověříme elektronicky, 38 pozměňovací nám 38, hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítá se. 39, kdo je pro? proti, Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 40, kdo je pro, proti, zdržel se hlasování, není to úplně zřejmé, takže 40, elektronicky prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schvaluje se. 41. 41. Kdo je pro? proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 42, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 43, kdo je pro, proti, zdržuje se, schvaluje se 44. Tady máme ústní pozměňovací návrh kolegyně Makové, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, ověříme si elektronicky, 44, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. No, se chvaluje se. 45, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? To mi taky nebylo jasné, takže 45 elektronicky, prosím. Pozměňovací návrh 45 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni takže to byla jasná většina pro. 46, kdo je pro, proti? Zdrží se hlasování, schvaluje se. 47, kdo je pro, proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se 48 pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 49 pro, proti, zdržuje se hlasování, to si ověří, to se schvaluje. 50. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se 51. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se 52. Kdo je pro? pro 52 pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se 53. Kdo je pro? 53 pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 55. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 56. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se. 57. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se. Schvaluje se. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se schvaluje se. 59, kdo je pro, proti, zdržuje se, schvaluje se. 60, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se. 61, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se. 62 se ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se. 63 Tady máme uvedený možný kompromisní pozměňovací návrh. Takže tady máme možný kompromisní pozměňovací návrh a ústní pozměňovací návrh. Eh, tento návrh eh, by vám teď měl být k dispozici. Pan zpravoda. Já jen chci říct 63, 64, 65. Tam je u všech pozměň, ústní pozměňovací návrh. To znamená, že všechny jsou zahrnuty. Takže všichni byste měli mít k dispozici v písemné podobě návrh tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Budeme o tom hlasovat. Prosím, jasně hlasujte, kde pro. Zdržuje se hlasování, eh, takže to se schvaluje. 67. 66. Pardon, 66 ještě. 66 do toho není zahrnuto. Ale tady se píše o čtyřech pozměňovacích návrcech, to je 63 až 66. K 66 se není žádný ústní pozměňovací návrh. Takže budeme hlasovat o 66, abychom si tady byli jistí. 66, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 67, kdo je pro, proti, zdržuje se, schvaluje se 68, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 69, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 70, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 71, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, Ověříme si 71, hlasujeme. Končím hlasování. Eh, zamítá se. 72, kdo je pro? Proti? Proti? Zdržuje se hlasování? 73, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 74, kdo je pro? proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. 74, eh, ověříme si hla, elektronicky, hlasujeme elektronicky 84. Končím hlasování. Schvaluje se. 75, kdo je pro, proti, Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 76, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Pan zpravodaj chce něco říci? Jen malá poznámka, není to 12%, ale 14%. Takže pozměňovací návrh s úpravou. Eh, děkuji. 77, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 78, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se. 79, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Schvaluje se 80. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování. Eh, zdá se, že se to zamítá, ale ověříme si elektronické číslo 80, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Ne? Máme tu eh, o eh, jednoho člena za EPP navíc, takže ještě jednou prosím vás. A teď je to už v pořádku. Takže končím hlasování. Zamítá se. 81, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? To také nebylo úplně jasné, takže prosím elektronicky pozměňovací návrh 81. Končím hlasování. Schvaluje se 82, kdo je pro? Proti? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se 83, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se 84, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, ověříme si elektronicky, pozměňovací návrh 84, prosím. Končím hlasování. A schvaluje se 85, kdo je pro? proti, zdržuje se hlasování, zamítá se. Hlasujeme. 85, eh, hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Návrh byl přijat. 10 padá. Ten je pokrytý. Takže 11, kde je pro? Pro? pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme si elektronicky. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 12 ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 13, kde je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 14, pro? Proti? Zdržel se, přijat. Tady bychom možná mohli hlasovat en blok. 15 až 8, kdo je pro, proti, zdržel se, všechny návrhy byly přijaty. Nyní to je stanovisko DV, DV1, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto, DV2 a ten zbytek en blok, jestli chcete. Takže jestli takže DV1 budeme kontrolovat elektronicky, hlasujeme teď k pozměňovacímu návrhu DV1. Končím hlasování. Zřejmě kolegové nehlasovali, takže to nebylo pak jasné, čili návrh byl přijat. A ten zbytek můžeme odhlasovat en blok, jestli chcete, návrhy DV 2 až 11, kdo je pro? Ne? Dobrá. Takže 2 až 10, kdo je pro? 2 až 9, en blok, 2 až 9, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrhy byly přijaty. DV10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To zkontrolujeme elektronicky, takže pozměňovací návrh DV10. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A DV11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Takže nyní hlasujeme o návrhu usnesení jako celku v pozměněném znění. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Děkuji a blahopřeji zpravodaji. Ja, wir kommen jetzt äh, zum nächsten Tagesordnungspunkt. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ja. Ähm, hier wünscht der Berichterstatter, unser Kollege. Spravodaj kolega Liberacký si přeje vystoupit, takže prosím, máte slovo, pane kolego. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádal o slovo, protože bych chtěl velice poděkovat všem stínovým zpravodajům za vynikající a harmonickou spolupráci. Chtěl bych poděkovat také všem DG a generálnímu sekretariátu. Vždy byli připraveni poskytovat informace, promluvit si a takže opravdu moc děkuji Děkuji paní Kurhart a panu Bleše zvlášť za jejich přispění, které bylo velice užitečné. Děkuji. Ja, vielen Dank. Äh, Děkujeme zpravodaji. Nyní přistoupíme k hlasování. Pozměňovací návrh 1, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, návrh pozna- eh, číslo 3 není hlasovatelný, takže hlasujeme o návrhu k, tedy k celému návrhu elektronicky hlasujeme Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh byl přijat. I continue in English. Nyní budu pokračovat anglicky. Další návrh můžeme hlasovat v bodech 4 až 7 unblock, ne? Dobře. Takže návrh 4, kde je pro? Proti? Zdržel se? To není jasné, takže elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 4. O pozměňovacím návrhu 4 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Zatím ne. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 6. Pro? Proti? zdržel se, zamítnut. 7 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 8, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 9, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 10, Dobře, takže si zkontrolujeme pozměňovací návrh 9 elektronicky. Zájuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 10, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 11. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 12. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 13 a 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, zamítnuto ne. Takže e, elektronicky budeme hlasovat o návrzích 13 a 16, které jsou identické. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrhy byly přijaty. Další odpadají. Takže návrh 17, kde je pro návrh 17, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20, První část je nepřípustná a o druhé části hlasovat můžeme, takže kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, ne? Takže 20, návrh 20, hlasujeme, ne, pardon, celý, tento pozměňovací návrh se týká ITER, takže já nevím, v čem je problém. Jedná se pouze o tu poslední část, která není přípustná. Mhm. Äh, až konec poslední věty není přípustný. Jinak o ostatním musíme přijmout politické rozhodnutí, proto hlasujeme o návrhu 20. Kdo je pro pozměňovací návrh 20? Můžete zhlednout ruku proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 pro, proti, stržel se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 27, hlasujeme teď. Končím hlasování. Návrh byl schválen. 28 pro, proti, drželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 29. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Dobrá pozměňovací návrh 30. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, Znova prosím vás, kdo je pro návrh 33? Pro 33 proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 33, zahajuji hlasování, končím hlasování, návrh byl přijat. 35, kde je pro, proti, zdrželi se, to není jasné. Omlouvám se, říká předseda, 34 je na další bod, takže teď hlasujeme o e, návrhu 34. Prosím, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 35. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní máme oddělené hlasování na žádost EPP, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro, ne, ne, ne. Tady to vlastně odpadá. 36 až 39 odpadají, takže 40, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To není jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 40, prosím. Končím hlasování. Teď je to zcela jasné, návrh byl přijat. 41 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Nejsem si tedy zcela jist vlastně, takže raději už 31 si to zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme, prosím, o návrhu 41. Končím hlasování. Ano, teď je to jasně schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Oskontrolujeme si to ale elektronicky, takže 45. Hlasujeme elektronicky o návrhu 45. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. Takže nyní přistupujeme k odstavci 29 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 46 odpadá, 47 taky, 8 taky, 49 taky odpadá. Takže nyní 50 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdržel se schváleno ale zkontrolujeme elektronicky ještě návrh 56. Hlasujeme teď. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno. 57 pro, proti, drželi se, zamítnuto zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 57. Hlasujeme. S angenom. Denkbar nad. Schváleno. 58, kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 59 pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky zkontrolujeme pozměňovací návrh 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 60 pro, proti, zdržel se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63 s pozměňovacím, ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 64 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 64. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 65 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se. Schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se schváleno 70 pro, nebo o, odděleně první část, kde je pro, první část proti, zdrželi se, to nebylo zcela jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o první části pozměňovacího návrhu 70. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Druhá část. Kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. 71 pro? Proti? držel se? Schváleno. Ale zkontrolujeme elektronicky hlasování k pozměňovacímu návrhu 71. Končím hlasování. Návrh byl schválen 72 pro, proti, Drželi se, schváleno 73 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdržel se, kontrolujeme elektronicky, pozměňovací návrh 74, hlasujeme. Is geschlossen. Končím hlasování. No. Schváleno. 76, kde pro, kde proti, zdržel se zamítnuto. 75 proti, držel se schváleno. 77, kde je pro, Kde je pro 77, proti, držel se zamítnuto. 80, kde je pro, Kde je proti, zdržel se, zamítnuto. 88, kde pro, kde proti, zdržel, zdržel se. Elektronicky si to uvěřeme 88. Tak, hlasování bylo ukončeno. 79, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 81, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 82, kdo je pro, kdo je proti, držel se zamítnuto. 83, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 84, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 85, Kdo je pro, Kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 86, Kdo je pro, jde proti? zřel se? Není to úplně jasné. Ověřujeme si to u 86. Hlasovali všichni. 86. Končím hlasování. Jasně schváleno. 87. kde pro? kde proti? zřel se. Schváleno. 88. kde pro? kde proti, držel se zamítnuto. Tak si ověřeme 88. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Devadesát dva, devadesát odpadají a není devadesát čtyři. Kde pro? Devadesát čtyři. Kde proti? Zdržel se zamítnuto. 96, kde pro, kde proti, zdržel zamítnuto. 95, kde pro, kde proti, nebylo to jasné. Takže u 95 hlasujeme 95 hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni 95. Končím hlasování. Je to jasně schváleno. 97, kdo je pro? 97, kdo je proti? Takže máme hlasování dělené u 97. První část. In 2010, five members went with five officials to four film festival to promote this prize. Ist der the Teil. To byla první část. Pokud budou námitky, tak to odhlasujeme najednou. Když to nebude přijato jako celek, tak to budeme hlasovat. Paní Gresle. Ano. Zdá se, že je tu zpráva k této cestě a nebylo správné tedy se účastnit za tuto cenu, takže ta věta tam není správná, musí zmizet a z tohoto důvodu jsem žádal, abychom hlasovali odděleně co se týče konce té věty. Ano, ale problém je v tom, že to není úplně jasné. Pane Gajere, co si o to myslíte? Ano, v Němčině je to jasnější. Takže můžeme odhlasovat hlasovat proti u, v obou případech. Takže souhlasíte s hlasováním po částech u první části? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto tak si to ověříme u první části. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Tak, končím elektronické hlasování. Je to zamítnuto jedním hlasem. A druhá část se nehlasuje. Druhá část tady odpadá. Takže 98, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 99, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné. 99 elektronicky. Ověřujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Kdo je pro stovku? Kdo je proti stovce? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel? Zamítnuto. Tak si ověříme 102. Zahajuji hlasování. 102. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. 103. Kdo je pro? 103. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže elektronicky u 103. Zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování. Schváleno. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 107. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Musíme z toho ověřit. 107. Kdo je pro 107. Hlasujeme elektronicky. Hlasování bylo ukončeno. Schváleno. 108. Kde pro 108? Kde proti? Zdržel se. Schváleno. 109. Kde pro? Kde proti? Zdržel se. Zamítnuto. 110. Kde pro? Kde proti? zdržel se, zamítnuto. 111 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, je proti, zdržel se, schváleno. 112, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 113, kdo je pro, kde proti, zdržel se, musíme z toho věřit. 113. Zahoj hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 114 po částech. První část, kde pro? Kde proti? Držel se. Schváleno. Druhá část, kde pro? Kde proti? Zdržel se. To si ještě uvěříme, tedy druhá část 114. Končíme elektronické hlasování. Jasně, schváleno. 115, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to úplně jasné. 115 elektronicky, kdo je pro? Končím hlasování. Jasně schváleno. 116, kde je pro, kde je proti. Zdržel se. Schváleno. 117, kde je pro, kde je proti. Zdržel se. Zamítnuto. Takže ověření u 117. Prosím vás, zúčastněte se hlasování. 117. Zahajuji hlasování. Mohu to ukončit. Je to zamítnuto. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 121 s ústním pozměňovacím kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. 122, kde je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. 123, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 124, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, nej to jasné, 124 elektronicky. Končíme elektronické hlasování. Schváleno. 125. Kdo je pro 125? Kdo je proti? Zdržel se? Taky to není jasné. Elektronicky 125. Hlasovali všichni. Končím elektronické hlasování. Schváleno. 126, kde pro? Kde proti? Kde se zdržel? Je to taky těsné. Elektronicky u 126. 126. Ověřujeme. hlasovají všichni. Končím hlasování. Schváleno. 127. Kde je pro? 127. Kde je proti? Zdržel zamítnuto. 128. Kde je pro? Kde je proti? Zdržel Schváleno. 129, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 130, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 131, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se elektronicky u 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 132. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Můžeme si to ověřit. 135. Zajímavé hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Sto třicet šest. Kdo je pro? Pozměnce návrh šest. Kdo je proti? Držel se Zamítnuto. 137. Kde pro? Kde proti? Zdržel se? Ověříme si to. 137 elektronicky. Končíme elektronické hlasování. Schváleno. 138. kde pro? 138. kde proti? Zdržel se? Schváleno. 139 po částech, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dru- druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Druhá část také zamítnuta. 140, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 141, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Elektronické ověření. 141. Končí elektronické hlasování. Schváleno. 142, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to úplně jasné. Elektronické ověření 142. Končí hlasování. Schváleno. 143, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Další odpadá. 145. A není 147. Kde pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 146. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se, není to jasné. Takže elektronicky 148. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to schváleno. 149. Kde pro? jde proti? Zdržel se? Není to jasné. 149. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Je to tak? Ano, je to jasně schváleno. je kde je unavený. Není jednoduché dobře rozpoznat výsledek hlasování. Takže 150. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 151. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 153. Kdo je pro? kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 152, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Ústní poznávací návrh zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 154, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, není to jasné. Takže Elektronicky ověřujeme 154. Hlasovali všichni, končím hlasování. Není to jasné. Je to zamítnutost. Takže tady máme ústní pozměňovací návrh zpravodaj, kdo je pro, proti. Eh, Zdržuje se hlasování, schvaluje se 155, kdo je pro, Kdo je proti? Zdržuje se hlasování, schvaluje se 156, eh, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se, druhá část, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 157, poznam, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, schvaluje se 100. 58. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Zamítá se. 159. Kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Schvaluje se. 160 oddělené hlasování ve dvou částech, kde první část, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování, proti, zdržuje se hlasování a ověříme si to elektronicky. První část pozměňovacího návrhu 160. Končím hlasování. Schvaluje se druhá část. Tak kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování? Zamítá se. Eh, ověříme si druhou část. Hlasujeme elektronicky. Končujeme, ukončuji hlasování. Zamítá se. 161, eh, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování. To mi nebylo úplně jasné, takže elektronicky ověříme 161. Hlasujte, prosím. Doufám, že to bude jasnější a je to zcela jasně eh, zamítnuto. 162, kdo je pro, proti, Zdržuje se hlasování. Schvaluje se 163, kdo je pro, proti. Zdržuje se hlasování. Zamítá se 164, kdo je pro, proti. Zdržuje se hlasování. Ověříme elektronicky 164. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Schvaluje se. 165, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, zamítá se. 166, kdo je pro? Proti? Zdržuje se hlasování, to nebylo zřejmé elektronicky. 166, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. 167, kdo je pro? Proti? zdržuje se hlasování. Schvaluje se 168, kde pro, proti, zdržuje se hlasování. Zamítá se 169 pro, proti, zdržuje se hlasování. Zamítá se 170, kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování. Zamítá se teď budeme hlasovat o celém textu v pozměněném změní. Eh, elektronicky hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, Celé jasně schváleno. Eh, máte ještě trošku energie? Zbývá vám ještě energie? Děkuji panu zpravodajovi. A to je, myslím, všechno pro dnešek. V tom případě vám všem děkuji za velkou disciplínu eh, během dnešní schůze a sejdeme se opět zítra ráno. Takže přerušujeme zasedání do zítřka do 9 hodin do rána. Děkuji vám.